Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen... Dámy a pánové, přeji všem příjemné ráno. Zasedání je zahájeno a pustíme se do prvního bodu. Je to prohlášení Rady a komise ohledně opatření Evropské unie k zvládnutí situace, která byla vyvolána konfliktem v Sýrii z hlediska přílivu uprchlíků. Nejdříve bude hovořit zástupce rady pan ministr Leškevičius. Pane ministře, máte slovo. Dobré ráno, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. V posledních letech konfliktu v Sýrii jsme byli svědkem celé z řady tragických událostí. V září došlo k depresivní skutečnosti, že velký počet uprchlíků čekají na registraci.